Dámy a pánové, takže už bychom měli začít, tak se prosím usaďte, protože máme mnoho bodů na programu. Jak víte, nemohli jsme se sejít v pondělí, takže prosím. Please, please, please, colleagues. Thank you. As you know, it was impossible. Jak víte, nemohli jsme se sejít v pondělí, ale mnoho bodů musí být dnes rozhodnuto. Takže já vezmu ty, o kterých se musí rozhodnout eh, na program dnešního dne, takže musíme postupovat opravdu rychle. abychom zvládli celý ten nabitý program. Takže nejprve přijetí programu. Je to ta program na minulé zasedání plus body 6, 7 a 11 a 5, které jsem přesunul na, pon- na pondělí. Takže teď máme víc bodů na stejný časový úsek budeme muset pracovat rychleji. Někdo má námitky k stávajícímu programu? A k těm změnám, které jsem vám ohlásil? Dobrá, takže postoupíme. Schválení zápisu ze zasedání z 31. srpna. Nejsou zámitky. Pokud nebudou do konce tohoto této schůze předloženy žádné námitky, tak budeme považovat zápis za schválený. Máme tady změnu v zápise, protože od nynějška zápis bude obsahovat rezime rozhodnutí a doporučení přijatých během zasedání za zavřenými dveřmi. Ale ze zasedání koordinátorů. To je za účelem transparentnosti, protože byly stížnosti týkající se nedostatku informovanosti o výstupech ze schůze koordinátorů. Čili nebude tam zmínka o diskuzích, ale budou tam vyjmenovaná rozhodnutí. Aha. Um, Máte dva spisy z 19. až 22. září, jak to bylo naplánováno před výpadkem proudu. Sdělení předsedy. Toto zasedání bude přenášeno po internetu jako obvykle, eh, jako obvykle je také k dispozici korespondenční web a můžete tedy navštívit korespondenci s tím spojenou. Taky jsem vás už informoval, vzhledem k tomu, že v pondělí nebyla schůzka, musel jsem rozhodnout, která témata převzít na program dnešního dne a převzali jsme. Ta témata, o nich už se musí rozhodnout vzhledem k časovému plánu. Jsou to dvě témata, Uzbekistán a Izrael eh, byly přesunuty na 11. října na začátek schůze. Deadline pro pozměňovací návrhy k Uzbekistánu bylo 21. září a to se posune na 14. října. K Uzbekistánu pozměňovací návrhy musí být předložen do 14. října do 12. A oba, obě témata, Uzbekistán i Izrael, budou na programu schůze 11. října. Kalendář. To je jeden z potů přesunutých z pondělka kalendář schůzí výboru pro rok 2012. E, tento návrh kalendáře koordinátoři už schválili 21. srpna, máte to ve spisech. Musí to být přijato na, schváleno na zasedání výboru, takže jestli nemáte námitky, tak já považuji ten kalendář za schválený tak, jak je. Bod 6. Ehm, postup jednání trialogu. Nás budou informovat zpravodaj týkající se byla dohody o bilaterálních investicích. Já jsem tedy zpravodaj. Po, po plenárce proběhla třetí schůze v rámci trialogu. Došlo, pro, byla projednány rozdíly mezi opozicí a radou a myslím si, že jsme schopni lépe rozumět stanoviskům jedněch i druhých a, eh, a výbor byl požádán, komise byla požádána, aby připravila podklad pro další diskuse, čili tak to v tuto chvíli vypadá. Krátká zpráva o ICI. Já jsem se účastnil trialogu a dohodování s radou. Bylo dosaženo pokroku. Přijali jsme jednu metodu, takže nic není dohodnuto, dokud není všechno dohodnuto, takže tam jsou dvě věci. Problém etika ICI nicméně byla, jak si dosáhla kompromisní schody, ale musíme se dohodnout o obojím. Dokud tomu nebude, tak není dohoda dosažena. Nicméně ten pokrok byl dosažen v rámci ACI. Já jsem tomu rád. Helmut Scholz a já jsme se maximálně snažili a máme podporu politických frakcí, ne všech, tak aspoň většiny. Eh, zpráva Jakolíno o střelných zbraních, jak víte, tam byly nějaké rozpory mezi námi a radou. Eh, bylo tam nějaké nedorozumění a E, e, nedostatečná komunikace, proběhla neformální schůzka a bylo dosaženo schody. E, zpráva Rinaldi o exportních úvěrech, ta byla do, do, dojednána v září, dohody. Bo toto by mělo zlepšit transparentnost netransparentních nástrojů. Do you want to say anything? Teď vidím přišetčí. Chcete něco říct ke zprávě ICI? O dohodování? A o situaci? Já jsem v podstatě kolegům už předložil vlastní názor, nicméně vy jste zpravodaj, tak děkuji, pane předsedo. Já jsem právě dorazil, protože jsem eh, se nemohl dostat od letiště v důsledku demonstrací na Rue de la Loi. Obecně si myslím, že jakožto členové eh, vyjednávacího týmu za Evropský parlament se musíme snažit nalézt společná řešení pro všechny nástroje a musíme a můžeme do, nalézt kompromisy v rámci trialogu ohledně ICI a myslím si, že bychom měli nalézt společná řešení, která zajistí, že parlament bude mít eh, právo jak si eh, říci své eh, k finančním eh, nástrojům a politice o finančních nástrojů, proto musíme také zajistit jaksi vyváženost Evropského parlamentu, tak aby se zúčastnili mm, toho trialogu. A, a meeting will be held in Strasbourg. Uh, uh, další závěrečné zasedání se bude konat ve Štrasburku a kompromisní návrhy snad budou tam předloženy a přijaty e, i v případě těch kontroverznějších témat z minulého schůze. Vidím tady dalšího kolegu. Máte nějaké informace týkající se vaší zprávy o střelných zbraních? Já myslím, že je to v zásadě všechno jasné, nebo chcete něco říci? Sí, grazie Presidente, mi scuso per il ritardo che, che ho registrato. Děkuji, pane předsedo, omlouvám se za spoždění. Jak teď zaznělo, ty věci postupují docela dobře. Téměř jsme uzavřeli jednání trialogu, ještě tam bylo pár jazykových nesrovnalostí, které jsme vyřešili. Jsem přesvědčen, že ta definice, ke které jsme dospěli, bude naprosto vyhovovat. Dospěli jsme tedy k výsledku již v rámci prvního kola. Chtěl bych poděkovat komisi a všem, kdo spolupracovali, včetně tedy stínových zpravodajů. Dobrá, takže čtyři témata jsou prakticky uzavřená. Jedno je e, blízko e, dosažení dohody a dohoda o bilaterálních investicích je na počátku projednávání, takže já si myslím, že to bude náročné. Nicméně začali jsme a dali jsme se do pohybu. Takže nyní se dostáváme k bodu 7, elektronické hlasování. To se týká zprávy Salvatore Jacolino, dohody Evropské, eh, eh, protokolu eh, Spojených národů o střelných zbraních. to je hlasování o domluveném kompromisním textu, je to jednotné, jediné hlasování elektronické, hlasujeme o dokumentu jako celku, hlasujeme teď. takže to dobré. Um, chybí mi tady, zdá se, některé, nějaké hlasy. Takže hlasovali už všichni, končím hlasování. A uh, bylo to schváleno jednomyslně, blahopřeji zpravodaji. A nyní se dostáváme k hlasování o zprávě Nikolo Rinaldiho o stavu implementace strategie EU pro střední Asii. Máme 40 pozměňovacích návrhů. Je to stanovisko pro AFED, které je e, výbor který je kompetentní ve věci. A budeme hlasovat. Je tu řada kompromisních návrhů, což redukuje počet um, hlasování. Takže Pozměňovací návrh číslo jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. Návrh dva. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. Návrh tři. Kdo je pro? Proti? zdrželi se? Návrh byl přijat. čtyři. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. pět kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromisní návrh číslo jedna Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. Kompromisní návrh dva, Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Návrh 15. Kdo je pro? Proti zdrželi se, návrh byl přijat. 13, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Návrh 16, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. 17 a 19 jsou totožné, kde je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. 18, kdo je pro? Proti? Zrušili se, návrh byl přijat. 20, kde je pro? Proti? Zrušili se, zamítnuto. Dobře, tak to zkontrolujeme. Bude hlasování o návrhu 20. Eh, zahajuji hlasování. Je to pozměňovací návrh číslo 20. Eh, hlasujeme elektronicky. Končím hlasování a bylo to zamítnuto. Návrh 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. 24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. 26, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. 27, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. 29, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh přijat. 28, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl zamítnut. 30, kdo je pro? Proti? zdržel se, návrh byl přijat. Tři... 34? 34, kde je pro? Proti zdržel se, návrh byl přijat. 32, kde je pro? Proti zdržel se, zamítnuto. 33, kde je pro? Proti zdržel se, mm, přijato. 35, kde pro? Proti zdržel se přijato. 36, kde pro? Proti zdržel se zamítnuto. 37, kde pro? Proti zdrželi se přijato. 38, kde pro? Proti zdržel se zamítnuto. 39, kde pro? 39, kde pro? Proti zdržel se přijato. 40, kde pro? Proti zdržel se Přijato. Závěrečné hlasování proběhne elektronicky. Zahajuji hlasování teď. A nyní končím hlasování. A e, dokument e, byl přijatý 17 hlasy pro, 4 proti, takže já blahopřeji zpravodaji Nikolo Rinaldimu. Tím končí hlasování a my nyní přistoupíme k bodu 9. Obchodní a investiční bariéry. Je to zpráva z vlastní iniciativy. Naše, naším zpravodajem je Robert Sturdy. Naše zpráva je vypracovaná v rámci sdělení komise z 12. listopadu o obchodních a investičních bariérách a dávám slovo zpravodaji, který je přítomen. Uh, thank you, chairman. Um, been... Ano, děkuji, pane předsedo. Je to nesmírně důležitá zpráva. Ostatně i teď říkal pan předseda v únoru eh, uveřejnila komise zprávu o překážkách v oblasti obchodu požádala naše obchodní partnery, aby zlepšili přístup na trh a zrušení nebo vyloučení tedy překážek bránících obchodu. Naši partneři se tím budou zabývat v březnu příštího roku a pokud se nám podaří přijmout tuto zprávu na plenárním zasedání ještě před koncem eh, našeho jednání v prosinci, to znamená do vánočních prázdnin, bude to velmi dobrá věc. V té zprávě se předpokládá vlastně určitý přehled výzev, které stojí před Evropskou unii vzhledem právě k těm překážkám obchodním. Ten problém známe dobře, jednáme s jednotlivými obchodními partnery a je třeba, abychom skutečně měli dostatečně silnou pozici v rámci vyjednávání. Jde tedy o odstraňování překážek. Tyto překážky jsou velmi nákladné a je to skutečně neustálý zdroj eh, znepokojení pro nás. Je třeba, abychom si uvědomili, že je zde řada snah o protekcionismus. Když jsme podepsali za parlament první dohody o volném obchodě. Spravodajové e, v podstatě viděli, že zde existují mechanismy ochrany a že neustále na nás je vyvíjen nátlak v této oblasti. Je nesmírně důležité, abychom se inspirovali dokumenty komise. Jde o to být schopni skutečně se soustředit na to podstatné, mít konstruktivní přístup. Došlo k určitým ne vždycky příznivým událostem. Má zpráva není o tom, že má být jenom vlastně soupisem překážek, o kterých jsme byli informováni. Jsou zde pozměňovací návrhy, díky kterým bude možno ty jednotlivé případy uvést. Je samozřejmě možno uvést tisíce dohod o volném obchodě. Takových dohod skutečně existuje velké množství. A v druhé části textu té zprávy se tedy snažím předložit jasná doporučení, jak přijmout rozhodující opatření v krátkodobém výhledu komise se bude zabývat těmi doporučeními, bude to uveřejněno tedy v té zprávě za rok 2012 a doufáme, že se podaří tyto věci zdárně uplatnit. Komise by měla tedy v podstatě se tím zabývat a předat celou agendu pak parlamentu, který by se tím měl zabývat do konce roku. Ve výboru jsme jednali i o návrhu pana Obamy. Jde tady v podstatě o to zjistit, jaké to bude mít účinky, jaké dopady, jaká forma vlastně protekcionismu by mohla se projevit v souvislosti s recesí a snahami jednotlivých států chránit své vlastní území je tedy skutečně třeba vybřednout z finančních nesnází. Já se zájmem poslouchám kolegy na toto téma. Děkuji mnohokrát. Stínový zpravodajové, stínový zpravodaj P. Ano, děkuji Roberte za ten úvodní projev. Vy jste říkal, že je to skutečně velmi aktuální téma a ta zpráva je také velmi dobrá. My víme, že překážky celní nejsou vždy zmiňovány, ať už jde o naše partnery nebo investory, ale víme, že tedy je to předmět znepokojení a já bych chtěl využít našich zkušeností, pokud jde o ty necelní překážky, eh, protože Evropská unie vznikla na základě myšlenky jednotného trhu šlo skutečně o to být vlastně z těchto překážek a usilovat o jejich odstranění. Eh, v posledních 50 letech tedy Evropa se pokouší vlastně odstranit tyto překážky a prosadit tyto myšlenky i v celosvětovém měřítku. Já se k tomu pak ještě vrátím u pozměňovacích návrhů. Nicméně musím říci, že co se nám skutečně podařilo, je vypracovat nástroj, který by nám měl umožnit odstranit tyto necelní překážky v Evropě. Byly zavedeny z důvodu protekcionismu, často se jedná vlastně o nedostatečnou spolupráci, ale velmi často jsou to překážky, které vlastně vznikly i neúmyslně. Všechny členské státy by měly být schopny informovat o těchto překážkách prostřednictvím agentury, abychom měli i určité statistické údaje a abychom na základě těchto informací byli schopni pracovat na odstranění těch překážek. Proč bychom něco takového nemohli mít i na půdě VTO? Proč například VTO se nesnaží sestavit seznam eh, pro jehož vypracování by se tato organizace inspirovala tím, co bylo dosaženo na půdě EU. Je to tedy myšlenka, kterou bych zde chtěl navrhnout. Učinit z toho tedy takový určitý experiment pro řešení v celosvětovém měřítku právě tedy této problematiky necelních překážek. Samozřejmě bude lepší Eh, působit tedy na celosvětové úrovni. A já bych eh, chtěl říci, že v té vaší zprávě se také objevuje otázka služeb. Víme, že je to jeden z takových důležitých aspektů pro rozvoj hospodářský a v oblasti služeb existuje celá řada překážek. Já se k tomu ostatně vrátím ještě v pozměňovacích návrzích. Pokusím se předložit více argumentů pro odstraňování překážek v oblasti obchodu. Když si vezmeme například elektronické hospodářství, internet je dnes skutečně tedy mm, nástroj, který nemá hranic. A v té digitální ekonomice velmi Často, pokud je o služby a obchod, narážíme na překážky. A i zde představují služby faktor růstu. Čili jsou zde tři věci, ke kterým bych se chtěl prostřednictvím pozměňovacích návrhů vrátit. To znamená zjistit, jak na celosvětové úrovni bychom mohli využít našich zkušeností se solvitem dále služby a překážky v oblasti služeb a poté, a to rozhodně není tedy zanedbatelný bod, eh, digitální ekonomika a překážky, které zde existují na celosvětové úrovni. Děkuji. Ano, děkuji. Pan Kaderary byl také stínový zpravodaj ale bohužel zmeškal svůj let a požádal mne, abych vám sdělil jeho poznámky. Já ho tedy zastoupím. Bude to ve francouzštině a já vám to přečtu tak, jak to zní. Vážení kolegové, chtěl bych poděkovat za návrh zprávy. Je mi líto, že Bohužel jsme si nemohli vyměnit názory předběžně. Pokud jde o návrh komise, podle mne by zde skutečně si to vyžádalo dlouhodobější práci a my dnes jsme nuceni na tom pracovat velmi narychlo, protože pozměňovací návrhy mají být předloženy do zítřka. Chtěl bych vyjádřit svůj nesouhlas s tímto postupem. Teď pokud je o věcnou stránku věci. Zpráva pana Sterdyho se týká skutečných problémů, zejména pokud jde o přístup evropských podniků na trh některých třetích zemí. Jsou zde různá skrytá opatření, která blokují přístup našich podniků na trh, zatímco evropský trh je naopak velmi otevřený konkurentům z vnějších Eh, oblastí. Chtěl bych také připomenout, že se jedná o jednu z věcí, které jsem zpracoval ve svém stanovisku o veřejných zakázkách a převezmu tedy některé odstavce, abych doplnil zprávu pana Sterdyho o tento specifický aspekt. Chtěl bych také říci, že jsem velmi rád, že pan Sterdy připomíná nezbytnost spolupráce a dialogu, abychom bojovali s necelními překážkami. Prudké zrušení všech necelních překážek pro obchod a investice by podle mne skutečně mohlo přinést i velké náklady, protože některé z těch překážek nemají protekcionistický ráz, ale týkají se specifických žádostí občanů. Mohu uvést některé příklady, například evropská politika v oblasti odporu proti geneticky modifikovaným organismům nebo některým hormonálním preparátům. To všechno může představovat určité překážky, ale zároveň to splňuje tedy požadavky, které klademe na veřejnou politiku. Je to jeden tedy z bodů, které bych chtěl posílit eh, ve zprávě pana Sterdyho prostřednictvím pozměňovacích návrhů a doufám, že k tomu získám podporu většiny svých kolegů. Čili stanovisko skupiny SND je tak tedy zaznamenána. A nyní dávám slovo paní Oskardýny. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také Robertovi, který opravdu odvedl velmi dobrou práci, samozřejmě s pomocí dalších kolegů. Ta práce ještě bude doplněna o pozměňovací návrhy, které budou předloženy. Chtěla bych převzít eh, to, co tady zaznělo od kolegy, který se zmiňoval o situaci ve VTO. My se budeme účastnit mini, meziministerského zasedání a stejně jako parlament a tento výbor máme celou řadu možností předložit pozměňovací návrhy i ve vztahu k VTO. Zatím jsme v podstatě čekali, jak dopadnou výsledky v Doha. E, hlasovali jsme jednomyslně vlastně velmi nedávno e, to, že v Doha se vlastně nic neděje, že vlastně už nedošlo k žádným změnám v posledních deseti letech, pořád jenom čekáme a nic se neděje. E, tak tento výbor by měl vyzvat Evropskou komisi a Evropskou radu eh, prostřednictvím dopisu prezidenta, aby Evropská unie, evropské orgány žádali o partnery na půdě VTO, aby provedli konzultace, aby se skutečně provedly nezbytné změny, protože bez toho vše, co tady můžeme napsat, zůstane jenom prostě prohlášeními, která nenajdou možnost pro praktickou realizaci a hospodářská situace bude stále tragičtější. Ano, děkuji mnohokrát. Nyní Helmut Scholl. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji panu Sturdymu za eh, ten vklad do diskuse. To je opravdu velmi důležitý dopis. Myslím si, že e, vstupujeme do zásadní rozpravy týkající se principů mezinárodního obchodu a překonání ekonomické a finanční krize. A já si myslím, že opravdu a v tom souhlasím s tím, že to chce více času k projednání této zásadní otázky, protože co je to netarifní, ne, ne, necelní bariéra? To je NBT a jelikož my nemáme jasnou jak si představu z, z strany VTO, tak já si myslím, že bychom si měli jako výbor dát dostatek času na to, abychom předložili uh, takovou strategii Evropského parlamentu, která bude opravdu řešit ten problém. Když se uh, podívám na první návrh uh, práce pana Sturdyho, tak vidím určitou eh, nevyváženost mezi tím vaším vysvětlením a eh, tím, že my potřebujeme nový způsob, jak definovat eh, netarifní bariéry a e, pak ale, když se dostáváme k paragrafovému znění, tak tam jsou rozdíly. Třeba když si vezmeme ekologická kritéria, o kterých bychom také měli my tady jednat v rámci zprávy ŽADO, nebo e, bychom e, měli projednat zprávu SAIFI a podobně. A velmi často se dostáváme k tomu, že investice také musí, investiční politika musí brát v potaz tyto netarifní, necelní bariéry, ale to je podmínka ekonomického rozvoje, takže zastávající situace v eh, ekonomiky jak určitého členského státu nebo hm, Unie a eh, výbor Ekon se zabývá otázkou výzev ekonomického řízení a obecně se do, nás to dostává k obecné ekonomické politice k, v jejím teoretickém vnímání jednotlivých nástrojů. A tady já myslím, že bychom se měli snažit si tu zprávu celou přejít, projít ještě jednou a podívat se na co by se náš výbor měl konkrétně zaměřit. Dva příklady. když se podíváme na rozhodnutí Japonska na základě problematiky životního prostředí, už jsme o tom jednali v rámci dohody o volném obchodu mezi EU a Japonskem, pak z mého pohledu to není vyloženě bariéra kterou bychom měli překonávat, ale možná bychom měli zvýšit naši vlastní výkonnost, jakožto eh, evropský automobilový průmysl, abychom splňovali taková kritéria, jaká jsou požadovaná na japonském trhu. A druhá věc, už to tady říkal pan Arif, a to se týká geneticky modifikovaných eh, organismů a směrnice REACH. Evropský parlament přijal velmi silnou pozici, aby se jak si toto dodržovalo, aby REACH bylo, eh, nebylo vnímáno jako bariéra. Jiné státy to tak vidí, ale to je třeba, to, to jsou zrovna takové příklady, kde my musíme naše partnery přesvědčit, o tom, že je třeba um, přistoupit té diskusi otevřeně, transparentně a jasně, co je pro ekonomiku a rozvoj obecně důležité a důležité přispění obchodu v tomto směru. A konečně bych eh, chtěl připomenout nám všem, že Aid for Trade je svým překážka, o které se musí hovořit. Protože ekonomické výkony eh, nejsou pouze, nejsou jediné. Eh, my, náš obchod má také přispívat k rozvoji eh, partnerských regionů. Čili naše investiční politika není pouze součástí obchodní strategie, v tom čistě teoretickém chápaní, ale investiční politika má z našeho pohledu daleko širší ekonomický rámec a já si tedy myslím a doufám, že budeme to moci prodiskutovat ještě v průběhu dalších prací na té zprávě. A naše frakce také předloží nějaké pozměňovací zprávy. Děkuji. Děkujeme za komisi. Je tady pan Dirko Pur. Kdo, eh, a další osoba, kem, kdo bude chtít hovořit za komisi, prosím, pan Duerko. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Komise bych chtěla poděkovat výboru INTA a zvlášť zpravodaji za eh, tu zprávu o eh, překážkách investiční politiky a to odhodlání, tedy zabývat se necelními bariérami tímto komplexním způsobem v rámci jednotlivých nástrojů bilaterálních a multilaterálních jednání s našimi strategickými partnery. Čili za to jsme INTA velice vděční a že se také zabýváte otázkou, jak do, se ujistit, že odbouráním tarifních celních bariér ne e, e, vytváříme nové problémy. Za komisi eh, oceňujeme ty ilustrativní příklady, které jsou uvedeny ve zprávě, které neodráží pouze to, co my jsme uvedli ve zprávě o v eh, překážkách obchodu, ale naopak tam vlastně doplňují další aspekty. Já bych chtěl možná zdůraznit dvě věci mezi doporučeními, která považujeme za zvlášť důležitá, je, je za prvé otázka preventivních akcí. To je velmi správně zdůrazněno. Preventivní akce jsou klíčové. Zkušenost nás naučila, že jakmile jsou už opatření přijatá legislativní cestou, je velmi těžké se jich zbavit. A proto naše preventivní schopnosti vyhnout se takovýmto překážkám, aby vůbec nevznikly, to je velmi důležité a to je třeba posílit. My jsme eh, my spolupracujeme velice úzce s eh, našimi delegacemi, eh, kdy se snažíme jaksi sledovat, jaká Eh, jaká, jaké bariéry vznikají nebo jsou připravovány. A tak to bychom mohli posílit naše kolektivní schopnosti zvlášť. A já si myslím, že tady i parlament může sehrát užitečnou roli v kontextu třeba vašich jednotlivých delegací, které často mývají cit pro eh, regulace, které vznikají ve třetích zemích. A samozřejmě zapojení podnikatelské sféry je důležité. My potřebujeme mít zpětnou vazbu z podnikatelské sféry, aby nám řekli, jaké bariéry oni vidí, eh, že vznikají a že jsou zvlášť škodlivé. My jako komise nemůžeme mít takovou síť kontaktů, kterou mají podnikatelé, protože jsou přímo eh, dotčeni a zapojeni, takže ehm, právě podnikatele nám mohou říci, jaké hlavní překážky oni vidí a očekávají. A další věc, kterou bych tady chtěl zmínit v souvislosti s těmi doporučeními, je význam mezinárodních standardů. Je velmi důležité, jak jsme už psali také v tom našem sdělení v tom, tom prvním sdělení. Naším úkolem je ujistit se, že můžeme rozvíjet mezinárodní standardy, aby bylo dosaženo jakési formy harmonizace v tom našem žargonu, tak aby naši obchodní partneři, především třeba v, i z oblasti EU, jako jsou elektrická vozidla a podobně, aby viděli, jaké také technické Eh, jaká technická pravidla vzniknou v některých oblastech. Tedy, to znamená, to se netýká pouze DG pro obchod, ale obecně bychom měli více spolupracovat s našimi kolegy na jiných generálních ředitelstvích komise, abychom se ujistili, že eh, tady bude eh, jaksi zajištěn pokrok v oblasti standardů. A poslední poznámka týkající se NTPs a eh, jejich kvalitativního zpracování. Vy v té naší zprávě o obchodních překážkách vidíte eh, jak si zhodnocení potenciálního dopadu obchodních bariér na obchod a podnikání, ale nepochybně existují určité jaksi intelektuální meze toho, co můžeme dělat. Spolu pracujeme, naši ekonomové spolupracují s řadou institucí, včetně VTO a ekonomickými odděleními s tím, že se snaží zhodnotit kvalitativní dopady opatření, ale ono je těžké říci, jaký je dopad třeba v oblasti poklesu počtu pracovních míst určitého opatření, ale e, v rámci těch doporučení ve zprávě podívat se, co by se dalo dalo eh, v této oblasti udělat, je, to je docela to je důležité. Takže abych to schrnul, myslím, že z našeho pohledu ta zpráva dává, je výborným vstupem pro naší práci o obchodních bariérách. Naše příští zpráva s příští sdělením pro radu eh, se plánuje na začátek března a bude pro nás velmi užitečné, pokud tento návrh zprávy do té doby bude přijatý, takže by naše doporučení také, vaše doporučení se mohla odrazit v naší příští zprávě. Taky bych chtěl e, zdůraznit, že příštím týdnu chystáme spolu právu týkající se daní. Eh, eh, to, se, to má takový politický kontext, bude to eh, začátkem listopadu a bude to také zdrojem inspirace pro další diskuse. Děkuji, pane předsedo. Back to our Děkuji. Budeme hlasovat o naší zprávě. Prosím pana Stardyho o konečné prohlášení. Děkuji, pane předsedo. Za prvé bych chtěl poděkovat komisi. Nechci eh, nějak narušovat stanovené normy eh, VTO, například co se týče elektromobilů, eh, jde o normy, které musí být stanoveny pro všechny země Eh, ve veřejném zájmu. Samozřejmě to podporujeme. Eh, Christopher eh, většinou jde dál než ale normálně spolu souhlasíme. On řekl, že původní zpráva byla předložena, aby lidé mohli předložit svá stanoviska. A my máme e, zprávu, která je stručná a ne nějakou dvojsvazkovou zprávu. Je to zpráva z vlastní iniciativy. E, hovořili jsme s výborem průmyslu, kteří nám sdělili své připomínky a máme e, systém varování. Takže v tomto parlamentu můžeme e, předkládat naše stanovisko komisi. Eh, je pravda, že necelní překážky eh, vznikají někdy z určitého důvodu. Eh, ve výboru životně prostě se hovořilo o hormonech. A my máme v Evropské unii zdravotní normy, které se odlišují od norem třetí země a my je chceme zachovat eh, z jasných důvodů. Týká se to hormonů, týká se to REACH, eh, kde jsou stanoveny normy pro chemické prostředky v eh, zemědělství a podobně. To jsou normy Evropské unie a nejsou to překážky pro obchod. Jde o zblížení norem, které my jsme schválili. Takže to je také odpověď panu Šulcovi. Kristý má pravdu, souhlasím s tím, co bylo řečeno. Chci jenom přítomným říci, že já a Kristýn eh, jsme s Paskalem my v eh, mezi ministerské konferenci VTO o tom hovořili je třeba, aby VTO pracovala na svých předpisech. Čili myslím, že jsem tímto odpověděl eh, příspěvku. Nejsem proti některým necelým překážkám, protože některé z nich mohou ochraňovat eh, osoby v průmyslu nebo eh, mají zdravotní dopad, ale musí to být eh, ze správných důvodů a ne za účelem vytvořit obchodní překážku. Máme klasický případ obchodního, eh, pardon, obuvního průmyslu, který eh, je v těžké situaci v Evropské unii a jestliže produkujeme obuv při špatné situaci v kožedělném průmyslu, to je situace, kterou musí regulovat eh, Světová obchodní organizace. Eh, jsou to eh, překážky, které fungují a někdy nefungují. Já bych jich nechtěl užívat často, ale někdy jsou potřebné z důvodu veřejného zdraví. A vrátím se k tomu, co řekl pan Kevedariv o době, kterou máme k dispozici. Ano, všichni bychom chtěli mít více času v parlamentu. Komise řekla, že ta zpráva musí být eh, schválena včas, aby vůbec byla zohledněna komisí, takže třeba, aby naše stanoviska byla vyslyšena. Eh, komise v minulosti nás nevždy chtěla slyšet, ale v současné eh, v současnosti eh, komise může zohlednit eh, připomínky parlamentu, jsou na to lhůty a proto bychom chtěli, aby zpráva byla eh, hlasována na prosincovém plénu. Děkuji. Lhu tak předložení pozměňovacích návrhů 23. tedy zítra do 18 hodin. schválen v parlamentním výboru 11. října. A teď přejdeme k dalšímu bodu. Je to stanovisko pro AFED. Eh, doporučení eh, Radě komisi a Evropské služby pro vnější činnost eh, v věci dohody o přidružení Ukrajiny. My jsme eh, se rozhodli vypracovat toto stanovisko, bude předloženo AFED. Eh, náš zpravodaj je pan Pavel Zalevský, který je tu přítomen a dávám mu slovo. Pane Zalevský. Thank you very much, uh, uh, chairman. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit polsky. To jest nasza druga e, diskuse. To je už naše druhá rozprava o této dohodě, o e, zóně volného obchodu. E, my s Ukrajinou, my víme, že tato dohoda je velice důležitá. Je to zvláštní dohoda, protože jejím cílem není pouze otevření trhu Eh, Ukrajiny Evropské unii a naopak, ale cílem je zejména hospodářská integrace Ukrajiny a její zblížení s Evropskou unii a jejími normami. Je to zblížení post, přiblížení postupům Evropské unie a modernizace Ukrajiny. Je to dohoda, která je součástí dohody o přidružení. A velká část eh, této otázky má vztah k dohodě o přidružení. V pondělí se započalo nové kolo vyjednávání s Ukrajinou. A já mám dotaz eh, pro představitele komise. Chtěl bych vědět, eh, jak, eh, v, jaké, v jakém stavu je toto vyjednávání. My jsme obdrželi kladné ohlasy v kuloárech, a tak mám dotaz, zda komise má kladné očekávání k výsledkům tohoto kola a zda problémy budou nebo nebudou vyřešeny. Jde o velice významnou věc, e, toto vyjednávání dohody o přidružení. Probíhá mezi Evropskou komisí a ukrajinskou vládou, ale netýká se to pouze institucí, ale také občanů Ukrajiny na začátku tohoto týdne, v pondělí, v úterý jsem byl na Ukrajině a setkal jsem se se zástupci obchodní sféry a také jsem se setkal se zástupci občanské společnosti, s nevládními organizacemi, s odborníky nezávislými, kteří eh, usilují o eh, evropskou integraci. Chci se s vámi podělit o některé náměty, které jsem vyslyšel a které by mohly vylepšit mou zprávu. Jak víte, lhůta pro pozměňovací návrhy končí zítra. Tato dohoda by měla zohlednit důležité otázky, eh, problémy Eh, dnešní Ukrajiny. Eh, důležitou otázkou je DPH, eh, vývoz zpracovaných výrobků a vrácení DPH. Ukrajinská vláda řeší tento problém, ale ještě se jí to nepodařilo. A pak jsou to celní postupy. Eh, hodnota produktů stanovená eh, pro eh, výrobky, které jsou vyváženy z Ukrajiny. A to je velice důležitá otázka ve vztazích mezi Evropskou unii a Ukrajinou. Další otázkou je zvýšit ochranu investic a majetku na Ukrajině a boj proti korupci. na mých setkání s občanskou společností a s nezávislými experty a na setkáních eh, s obchodníky eh, se často objevovala jedna otázka. Já bych o ní zde chtěla hovořit. Eh, Lisabonská smlouva říká, že před ratifikací dohody podle článku 5 eh, z článku 217 eh, eh, existují přechodná opatření až do skutečného vstupu v platnost. A to je velice důležitá otázka, protože Jednak to vyžaduje, abychom rychle dokončili vyjednávání eh, dohody o volném obchodu a ratifikovat tento dokument eh, na vrcholné schůzce Evropské unie a Ukrajiny v Kijevě. A je důležité, aby komise měla silnou podporu Evropského parlamentu aby e, mohla tato smlouva vstoupit v platnost. A ta otázka je také důležitá pro Evropskou unii, protože z ní vyplyne mnoho dobrého a Ukrajina samozřejmě z ní bude těžit také. Ale pouze v případě, že bude ratifikován. Máme tu potom další soubor hospodářských problémů eh, eh, z důvodu povinností Ukrajiny vyplývajících eh, z dohod s jinými institucemi, například Evropské energetické společenství a dohody musí do konce roku plnit své povinnosti zejména co se týče re, transformace a restrukturace eh, ropného a plynového odvětví. Eh, vyjednávání o zóně volného obchodu a o dohodě o přidružení Eh, do ní zasahují politické eh, otázky, paní Timošenková, vnější otázky, tlak Ruska na Ukrajinu, aby eh, neuzavírala dohodu o zóně volného obchodu a snaha o zblížení s Ruskem a Kazachstánem. Někteří zástupci obchodní sféry na Ukrajině, e, kteří se mnou hovořili, e, zmínili, že oficiální stanovisko výboru e, expertů a občanská společnost eh, mají tuto dohodu eh, ne za dohodu Evropské unie s Ukrajinou, ale za dohodu, která bude mít hluboký dopad na život občanů Ukrajiny. Bude mít veliký kladný dopad, eh, který povede k zlepšení hospodářských zájmů a obchodních vztahů. tak chápe občanská společnost na Ukrajině tuto dohodu. Nejde o politizaci této dohody a je třeba ji dokončit a ratifikovat co nejrychleji. Na druhé straně, co se týče přechodného období, e, to bude mít přímý dopad na rozvoj hospodářských vztahů mezi Ukrajinou a Ruskem. Eh, obecně mohu říci, eh, mohu poděkovat za vaše připomínky, jsem vám k dispozici. Děkuji. Samozřejmě každé téma je důležité a toto mezi ně rozhodně patří, nicméně musíme ještě stihnout spoustu práce dneska. Eh, další řečník je Žorž Kutaš z SND. Žorži, máš slovo. Mulțumesc, mulțumesc domnule președinte. Și Děkuji. Já jsem přesvědčený, že asociační dohoda EU s Ukrajinou skonsoliduje politické vztahy i ekonomickou integraci obou partnerů. Ukrajina vstoupila do VTO v roce 2008 a to usnadňuje diskuse mezi EU a Ukrajinou jsem přesvědčený, že v této oblasti bude i Ukrajina významným partnerem, obchodním partnerem. Co se týče ekonomické a energetické spolupráce, v problematiky eh, energetické bezpečnosti, vízové politiky, všechny tyto věci pan Zalevský zmínil a já bych mu chtěl poblahopřát k jeho práci jsem přesvědčený, že bychom měli věnovat větší pozornost otázkám energetické bezpečnosti. Eh, Ukrajina je transitním eh, zemí eh, pro ruský plyn a všichni víme, že v roce 2009 plynová krize postihla evropské spotřebitele. Bohužel evropské politiky se um, v tuto chvíli energetickou problematikou nezabývají, protože věnují se více ekonomickým cílům a v tuto chvíli to tedy brání přístupu k externím eh, plyno, zdrojům plynu a v tom by Ukrajina mohla být dobrým partnerem. Já si myslím, že bychom měli vyřešit problém s ukrajinskou legislativou, protože tam je celá řada zákonů, které regulují problematiku ropy a plynu a proto třeba získání licence by měl být eh, proces transparentní a Ukrajina určitě udělala významné kroky pro přiblížení se k Evropské unii, to také potvrzuje prohlášení eh, ukrajinského premiéra ze srpna. On věnoval zvláštní pozornost této asociační dohodě, eh, jakož i celní unii, která eh, je plánovaná s Ruskem a eh, bude potřeba ještě postoupit v některých oblastech, jako je třeba ochrana lidských práv a základních svobod a pracovní podmínky, podpora důstojné práce, nediskriminace, rovno, rovné příležitosti já předložím nějaké pozměňovací návrhy. Bohužel času je málo a já doufám, že dosáhneme jaksi kladného stanoviska na konci této rozpravy. Mám tady několik žádostí o slovo. Obávám se, že se všichni k slovu nedostanou, no. nebo minimálně musíme omezit Eh, vystoupení na tři minuty. Kolega Kaspery? Pane předsedo, kolegové, chtěl bych poděkovat zpravodaji za to, že se tak intenzivně tímto tématem zabývá. Není to samozřejmé, že by si zpravodaj našel čas skutečně pravidelně se setkávat se zástupci dané země. Opravdu za to děkujeme a jsem velmi vděčný za to, že v návrhu stanoviska, jakož i v dnešním vystoupení jasně zaznělo, že jde v prvém řadě o obchod, protože jsem měl pocit, že v posledních týdnech tu vznikaly určité hrozby, že to důležité téma demokracie a právní stát na Ukrajině, což jsou skutečně eh, věci, které jsou obsahem hlavním, že se trošičku jako vytrácejí a proto jsem kolegovi Zalevskému opravdu vděčný, že o tom hovořil, že hovořil o, o vývozních poplatcích takže si myslím, že je třeba to ve stanovisku zdůraznit, že mnoho věcí vyřešeno bylo, nicméně jsou ještě věci, které k řešení zbývají a proto je podle mne velmi důležité, aby se tam vyskytlo i téma Timošenková, ale musíme samozřejmě pracovat na tom, aby v případě, že se vyřeší tedy otázky spojené s Timošenkovou, že vše proběhne jak má protože pokud jde o obchod, hospodářské vztahy a jejich posílení, to všechno je také předmětem dohody a proto musíme přeskoumat výsledek jednání. Děkuji vám. Děkuji. Také za stručnost. A nyní Helmut Scholz. Danke, Herr Vorsitzender. Eh, děkuji, pane předsedo. Chtěl bych znovu říci, že je to velmi důležitý bod. Já děkuji zpravodajovi za předložení zprávy, za připomínky, které zde přednesl. Pokud jde o tu celní složku dohody o přidružení, to se týká politiky sousedství Eh, ve vztahu k východním zemím. Musíme zde najít společný přístup, abychom do budoucnosti vyřešili vztahy mezi Ukrajinou a Unii. Chtěl bych učinit tři poznámky. Stále více jsem přesvědčen o tom, že je třeba do stanoviska vtělit tu oblast eh, která se týká dohody o volném obchodě. To skutečně má být součástí této dohody o přidružení. A proto samozřejmě je třeba na politické rovině tuto věc zdůrazňovat. Nesmíme také zapomínat, že 80 ustanovení je předmětem jednání Myslím si, že zde vidíte jasně, jaké máme před sebou výzvy. A já bych řekl z hlediska našeho výboru, že zde máme odpovědnost za hospodářský rozvoj a za stabilitu Ukrajiny v dlouhodobém výhledu. Už jsme o tom hovořili i posledně. Ukrajina je ve velmi složité situaci, protože bude muset dodržovat veškerá tato ustanovení právního rázu. V souvislosti s právní spoluprácí bychom zde právě měli vnést svůj vklad do stabilizace Ukrajiny na vnitřní úrovni. Kladu tedy otázku, zda ty lhuty, které zde byly stanoveny, jsou reálné. Bylo řečeno, že Evropský parlament chce před konkrétní implementací vědět, jakým způsobem tedy jsme schopni také v této oblasti spolupracovat s radou a s komisí možná bude třeba posílit některá ta ustanovení a ukázat, že skutečně chceme spolupracovat i s dalšími institucemi, jak by to mělo být také ve zprávě řečeno. Dobře, a nyní kolega za EPP. Kereskedelmi kérdésekre szeretnék koncentrálni, különösképpen mezőgazdasági termékek kereskedelmének a kérdésére. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych se zaměřit na otázky obchodu, zejména v oblasti zemědělství. Musíme být opravdu velmi obezřetní. Ukrajina je velká zemědělská země, má společné hranice s řadou zemí EU, takže zboží a obchodování se zbožím by mohlo probíhat poměrně jednoduše. Veškerá obchodní zvýhodnění, která poskytneme Ukrajině, budou mít velký dopad na producenty v rámci EU. Ukrajina již několikrát žádala o dosti velké ústupky v oblasti zemědělství. Jsou zde určité citlivé produkty, kterými se musíme zabývat, například pšenice. A opatření, která přijímá Ukrajina v souvislosti s pšenicí, tam existují náznaky že trhy EU by mohly být nepředvídatelné, že by mohlo skutečně dojít k cenovým výkyvům, což by mělo potom další dopady na chovatele v EU. A další důležité téma je cukr. Ukrajina je čistý dovozce, čili pokud bude cukr zvýhodněn, ať už tedy cukr jako takový nebo produkty s vysokým obsahem cukru, hrozí riziko, že výrobky z cukru ze třetích zemí se mohou dostat na trhy EU přes Ukrajinu, což by způsobilo, že by stabilita trhu s cukrem, které už i tak jsou oslabeny v EU, eh, ještě dále ztratili půdu pod nohama. Pak je tady otázka tedy dobrých životních podmínek pro zvířata. Tady to potřebuje velké investice, zejména pro nosnice. Na Ukrajině v podstatě neexistují žádná opatření na ochranu zvířat, takže pokud by se vejce dostala do EU bez větších překážek, mohlo by to způsobit, že by zemědělci v EU ztratili konkurenceschopnost, protože opatření na ochranu zvířat samozřejmě sebou nesou velké náklady, čili stejná opatření bychom měli žádat od Ukrajiny, nebo bychom tyto produkty měli označit jako velmi citlivé. Děkuji vám. Thank you. Děkuji. A konečně Silvany Kochmerin za ALDE. Thank you. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat zpravodaji za jeho přístup. Není mnoho co dodat k tomu, co jste říkal. A díky za vaši fundovanou práci. Pro EU je to zjevně velice důležitá asociační dohoda jakož i obchodní dohoda, protože Ukrajina je soused, partner, ale i výzva. A je to země, kterou bychom chtěli k EU přitáhnout, přiblížit. E, ekonomický přínos, e, který by to mělo, by se týkal obou stran a bylo by zajímavé vědět e, ze strany komise, zda došlo k nějakému pokroku u kontroverzních otázek. A také jste zmínil že se to týká restrukturalizace a modernizace Ukrajiny. To je mm, těžké samozřejmě z hlediska politické rovnováhy a je těžké, abychom se v našem výboru, a naší frakci zabývali problematikou demokracie a hodnot EU, které jsou podle našeho názoru velmi důležité, ale současně e, v souvislosti se vztahem mezi e Ukrajinou a Ruskem což je také důležité téma, čili já bych mm, se chtěla zeptat, zda lze opravdu dodržet harmonogram, protože si myslím, že tady jsou časové aspekty důležité, když se podíváme na poslední zimy a problémy, které, s kterým jsme čelili od konce září, tak by bylo potřeba v následujících týdnech zaznamenat značný pokrok. Také bych chtěla říci, nyní přejdu k, ně, na, k Němčině, mluvím na pana Kaspáryho. Na Bewertung anschließe in dem Sinne, dass... Chtěla bych se jenom připojit k tomu, jak je ta situace hodnocena, jak to vidí pan Kaspary, pokud jde o ty otázky právní situace na Ukrajině, ale musíme najít přiměřenou rovnováhu. Zůstávám optimistická, že zpravodaj to velmi konzistentně vyřeší a že se rychle dospěje k závěru a že budeme moci pokračovat. Mm. Děkuji a nyní má slovo komise. Jsou nějaké novinky, co se týče jednání s eh, Ukrajinou? Pan Filip Cuisson, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já nebudu opakovat, co už tady říkali ostatní řečníci, včetně pana Zaleského, protože my ze strany komise plně sdílíme jeho hodnocení. Jen pár slov k pár bodům. Pane Zalevský, souhlasím s tím, co jste říkal, až na jednu drobnost. V prosinci v nejlepším případě můžeme dohodu parafovat, nemůžeme ji podepsat ze složitých důvodů, ale prostě politicky cílem je, abychom to v prosinci měli dojednané i v rámci asociační dohody, čili souhlasím s tím, co tady zaznělo ohledně a interaktivity mezi asociační dohodou a dohodou o volném obchodu z pohledu reform, čili k tomu se vracet nebudu. Jedna věc se tady vrátila dvakrát, je to otázka energetiky. Stručně k tomu, co proběhlo včera. Komisař pro obchod jasně prohlásil vicepremiérovi, že nelze dosáhnout dohody s Ukrajinou, pokud to nebude obsahovat kapitolu energetiky, tak abychom se vyhnuli krizím, jaké tady byly třeba před dvěma lety. Čili to je naprosto jasné. Ukrajinská strana toto akceptuje a mohli bychom tedy dosáhnout schody v tomto směru. Co se týče Ruska a geostrategického aspektu této dohody, to máme samozřejmě všichni na paměti. Ukrajinský parlament v květnu jasně přijal rezoluci napřed dohoda s EU a potom dobrá spolupráce v rámci celní unie s Ruskem. To je všechno, nic víc a tím lépe. A prezident Janukovič to stále opakuje. Čas běží, takže stručně co se týče vlastních jednání, proběhla ministerská schůze včera mezi komisařem Gurtem pro obchod a komisařem pro zemědělství na straně jedné a vicepremiérem Klujevem. Tato ministerská schůzka byla velmi pozitivní, především proto, že ukrajinská strana akceptovala, že vezme v potaz to, co my máme jako červenou linii takové ty body, přes, kterým nelze jaksi se uhnout, je to energetika, bude tam velká kapitola pro energetiku, potom problematika zemědělská, tady se vracím k otázce cukru. My jsme uh, jak si stanovili určitá pravidla, určitý rámec pro cukr, tak eh, aby nedocházelo těm karuselovým obchodům, kdyby se k nám dostával cukr přes Ukrajinu. Potom v oblasti průmyslu máme principiální souhlas ze strany Ukrajiny k liberalizaci automobilového průmyslu, takže to je asi tak všechno z mé strany. Ta schůzka byla opravdu pozitivní a myslím, že lhuty, které tady zazněly, dodržíme, čili do konce roku bychom měli dosáhnout schody. Dobrá zpráva. Pane Zalevský, máte nějaké závěrečné poznámky? Jeżeli možno, já odpovím. Děkuji, pane předsedo. Jestli mi dovolíte, zodpovím některé otázky, které zazněly. Pan Kuteš upozornil na přistoupení Ukrajiny eh, Světové obchodní organizace. Ano, to je první krok liberalizaci a musíme si uvědomit, že podmínky e, přistoupení Ukrajiny k VTO eh, vytvořily velice liberální podmínky na jejím eh, trhu. Evropská unie může přispět také k liberalizaci. je velice důležité a přidávám se k tomu, co řekl pan Kaspary a pan Kochmerin o občanských právech a o respektování těchto práv. A e, paní Timošenková e, porušila tato práva. Tady je potenciál zlepšení eh, také obchodních vztahů. Nejde pouze o politické otázky. Eh, v obchodní sféře k tomu dochází také a tyto podmínky eh, musí být zlepšeny a Evropský parlament a Evropská unie se o to snaží a bude v tom pokračovat. Tak to byly otázky spojené s plynem a s dodávkami plynu jak řekla Evropská komise, musíme mít záruky, eh, že plyn přes Ukrajinu dorazí na evropský západ. To je velice důležité. Pan z komise nás informoval eh, v tomto smyslu a my musíme vytvořit eh, určitá spojení, také morální spojení mezi Evropskou unii a Ukrajinou. E, e, ruské politické nástroje, zejména v případě Ukrajiny, e, chtějí stěžovat podpis této dohody s Evropskou unii za pomoci také otázek spojených s plynem. Jde o ceny plynu. A my k této věci se musíme postavit tak, že to není pouze vnitřní otázka Ukrajiny, ale že zde musí panovat evropské nebo evropštější normy v obchodování eh, plynem mezi Ukrajinou a Ruskem. Musí se tento obchod řídit eh, normami, které panují v Evropské unii, tak, aby v případě vyjednávání cen to fungovalo a abychom mohli e, přispět k tomu, že Ukrajina zaujme stanovisko, které pomůže zlepšit situaci v e, dovozu ruského plynu na Ukrajinu. A ještě tu byla jedna otázka od pana Šulce. E, je to otázka schopnosti provádění. Nevíme pouze Nezajímá nás pouze, zda ukončíme vyjednávání, jde také o schopnost provádět tuto dohodu na Ukrajině. A naše zkušenost není příliš dobrá, protože Ukrajina podepsala různé dohody eh, nebo prohlášení a potom trvalo velice dlouho, eh, aby eh, tyto závazky začala plnit. Musíme teď vědět, do jaké míry Ukrajina skutečně chce provádět ustanovení a koordinovat eh, eh, reformy, eh, třeba s reformami vládních struktur, protože tady není situace, která byla v Polsku a v jiných zemích, kdy dohoda o přidružení začala už implementací aký komunitér, takže to je téma, které ještě musí být prodiskutováno na nejvyšších instancích příští rok, eh, protože tu jde o provádění této dohody. Nebudeme tedy se zabývat pouze rychlým ukončením vyjednávání, ale musíme již myslet na další kroky, a to na první přechodné období dohody a schopnost provádění ustanovení na Ukrajině. Někteří kolegové hovořili o zemědělství, to je důležité, je tu střed zájmu mezi eh, obchodníky, kteří v Evropské unii kupují zemědělské produkty z Ukrajiny a mezi eh, výrobci. Zde Evropská unie eh, již přijala kompromis, co se týče těchto zájmů, protože Ukrajina má velkou schopnost zvyšovat zemědělskou produkci a známe existující problémy ve světě týkající se bezpečnosti potravin. A úloha Ukrajiny v tomto ohledu velice důležitá, protože eh, podpis této dohodu, dohody bude znamenat, že tato zemědělská výroba by měla respektovat evropské normy, čili to bude lepší výroba a Ukrajina bude dodávat lepší produkty na další trhy. A abychom ukončili e, tuto věc, co se týče paní Timošenkové, to je třeba, tuto otázku třeba vyřešit, e, to je zcela jasné. A doufáme, že to bude vyřešeno v příštích týdnech. Děkuji. Zdrav. Děkuji. Návrh stanoviska máte ve spisech. Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je do zítřka do 18 hodin. Děkuji. Takže teď musíme rychle přistoupit k dalším dvěma bodům, tak abychom stihli pak projednat i bod 13, který zabere času více takže prosím, buďte velmi struční. Bod 11. Doporučení Radě komisy a službě pro vnější činnost, kde je e, příslušným výborem AFIT a týká se to e, e, asociační dohody EU-Gruzie. Je to v podstatě paralela k té asociační dohodě s Ukrajinou. E, Takže tady se jedná o návrh stanoviska. Vy to máte zase ve spisech. A vzhledem k tomu, že zpravodaj tady není, nebo někdo, nebo tedy jiný člen EPP ji zastoupí. Děkuji, pane předsedo. A paní Andriky ne, tady není, pan Kaspary musel také rychle odejít, takže tím poslem budu já, já se budu snažit být maximálně stručný. Všichni víme, že Gruzie je významným partnerem v regionu, je to země, která pravděpodobně zaznamenala největší pokrok směrem k otevřené k demokratické a svobodné společnosti a víme, že EU je pro Gruzii hlavním obchodním partnerem. Čili je to velmi důležité pro ně a zjevně i pro nás, aby zůstali tedy ve stejném směru vývoje. EU a Gruzie mají už partners, dohodu o partnerství a spolupráci od července 99 a vstoupili v bilaterální asociační dohodu, která se skládá z hluboké dohody o hlubokém porozumění a spolupráci v oblasti obchodu. Pro Gruzii je to velmi důležité pokračovat a postoupit v obchodních vztazích s Evropskou unii. Bohužel oni byli a jsou zatím na podobných pozicích, tam velký pokrok zaznamenán nebyl. Veškerá jednání Eh, z ECFTA zač, započatá v červenci 2010, to znamená před rokem a něco. Ale jak už jsme říkali, zatím tady nebyl zaznamenán pokrok. Eh, paní Andrikiene doufá, že tedy do příště bude moci před vás informovat o nějakém pokroku. Ona by velice ráda, jak si, aby došlo k posunutí té e, dohody o spolupráci s Gruzíží, protože on je to máš závazek v rámci východního partnerství Gruzie, jak jsem říkal, i přes konflikt, který tam mají, je stát, jehož občané opravdu mají zdaleka nejvíce svobody a lidských práv a proto si jaksi zaslouží prioritu ze strany EU a Evropského parlamentu. Děkuji. Děkuji. George Kutas. Máme časové problémy, takže prosím dvě minuty maximálně. Foarte scurt, ehm, ca și în cazul uh, Ucrainei, cred că Georgia este un partener. Jak už podobně jako v případě Ukrajiny, Gruzie je významným partnerem EU. Věřím také, že je v našem strategickém, máme strategické zájmy v regionu v zájmu zajištění stability a prosperity Gruzie. Proto perspektiva asociační dohody dokazuje, že obě strany se zavazují k posílení svých vztahů. Gruzie, myslím, je na správné cestě, ale zůstává ještě prostor pro další prokrok k naplnění doporučení komise. Mám na mysli eh, technické bariéry, fitosanitární opatření, politiku, konkurenční eh, eh, obchodní soutěže a nehmotná práva. Je třeba, mm, aby pokračovaly legislativní a instituční reformy Eh, tak aby se přizpůsobili DCFTA musí také zlepšit svoji legislativu instituce a zajistit dobré eh, sta- standardy kvality, kontroly kvality výrobku. Já bych eh, rád ve svých pozměňovacích návrzích zdůraznil hlavně otázku standardů obchodního, ehm, dobrých podmínek a ehm, několika další, které předložím. Děkuji. Jenom rychle, pane předsedo. Já se domnívám, že všechny země eh, které po mnoho let eh, potlačovala, potlačoval sovětský vztah, eh, si eh, zaslouží, abychom se snažili rozvíjení obchodních vztahů, ale musíme mít na paměti otázku zemědělských produktů. Musíme mít absolutní jistotu, že nedojde k ošetřování toxickými látkami, na území nebo že eh, ne, se nevyskytují nukleární eh, rezidua eh, na území těchto zemí. Jinak samozřejmě musíme pomoci těmto zemím a pom- zajistit podmínky, aby nevznikly problémy, které by poškodily jak tu příslušnou zemi, kde existují tyto problémy a také nás, evropské občany, kteří e, užíváme jejich výrobky. Komise, prosím. Já se pokusím postupovat rychle. Myslím si, že mohu vyjádřit souhlas tím, co zaznělo od poslance. Několik tedy faktických poznámek k tomu, co zaznělo od zpravodaje. Pak samozřejmě tyto věci probereme ještě bilaterálně. Chtěl bych pouze říci, že pokud jde o tu dohodu o volném obchodě s Gruzínskem, je to v podstatě stejné jako eh, s Ukrajinou. Je třeba zdůraznit, že tyto země musí pokročit v reformách a jakmile tyto reformy jsou dostatečně pokročilé, pak je tedy možné aby tady byla ta dohoda o volném obchodu. Pan Schulz řekl velmi zřetelně, že se to týká velké části komunitárního AKY a já bych eh, chtěl závěrem říci, že by bylo dobré tedy sledovat, jak eh, bude vypadat summit na téma východního partnerství s těmi šesti partnery a pokud jde o Gruzii, myslím si, že tam je to opravdu velmi zřetelné. Pokud Gruzie je připravena, pokud skutečně tedy jsou hotové ty reformy, které jsme žádali, pak samozřejmě budeme moci zahájit jednání v nejbližších měsících. Děkuji vám. Ano, děkuji mnohokrát. A teď se vrátíme zase zpět. Chce pan zpravodaj ještě něco říci? Nemá k tomu nic. Já jsem si to vyslechl, velmi tedy si vážím těch poznámek, vím že i z novin a paní ehm, Andrej Kiene bude souhlasit s prvním řečníkem. Skutečně tady má Gruzie eh, schopnost tedy vyplnit ty podmínky týkající se DCFTA a souhlasím i s tím, co říkala paní Muscardini. Mohu říci, že veškeré nezbytné ověření musí proběhnout. Skutečně je tam celá řada věcí, které se již prověřují v minulých letech v Gruzii. Skutečně, jak si pokročili hodně a myslím si, že tam nebudou žádné větší nesnáze s tím, aby se prováděla ta nezbytná opatření k tomu, aby došlo k pokroku a aby bylo možné uzavřít tuto pro Gruzii významnou dohodu. Ano, děkuji znovu. Máme tady tedy návrh zprávy. Do zítřka do 6 hodin odpoledne, tedy do 18 hodin, můžete předkládat pozměňovací návrhy. A teď máme tedy otázku modernizace cel. Týká se to tedy příslušného výboru IMCO. Je tady tedy návrh stanoviska, máte to rovněž tedy připravené a zpravodajkou je paní Kristiana Muscardini, které dávám slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. Eh, již jsme hovořili o této otázce eh, několikrát a také jsme se ji zabývali eh, za přítomnosti pana komisaře Gekuchta. Máme tu stanoviska. Myslíme si, že je důležité vyzdvihnout potřebu, eh, aby celnice na vnějších hranicích Evropské unie eh, ochranili spotřebitele v Evropské unii a bojovali proti falzifikaci eh, zboží. Celnice mají harmonizovanou zprávu eh, v otázce mezinárodní výměny a eh, konkurenceschopnosti v Evropské unii a eh, v současném systému dochází k odlišnému zacházení. Máme tu například zboží, kde v jedné zemi podlehají určitému procentu DPH, v jiné zemi jinému. Takže dodavatele vně eh, Evropské unie se snaží využít eh, těchto rozdílů. A to eh, nás zatěžuje a dochází k nižší kontrole. Takže doufáme, že produkty, které budou nabízeny spotřebitelům v Evropské unii, nebudou odpovídat předpisům jiných třetích zemí, čili to je otázka vnější ochrany hranic Evropské unie. Takže žádáme na komisi eh, a evropských institucích větší kontrolu, eh, aby ty produkty odpovídaly legislativě Evropské unie, aby respektovaly spotřebitele. Je to velice krátká zpráva. Eh, chceme napomáhat obchodu prostřednictvím eh, testů eh, v oblasti bilaterálních dohod. Já budu hovořit eh, jménem kolegy, který tu není. Chtěla bych začít tím, že Eh, se omlouvám za nepřítomnost. Četl jsem zprávu paní Muscardini o modernizaci cel. Je to velice důležité téma a byla bylo třeba stanovisko našeho výboru. Eh, v roce 2008 eh, byla přijata harmonizace na této oblasti v Evropské unii E, žádám vás o pomalejší četbu, abychom mohli si vyslechnout tlumočení. Hovor prosím pomaleji. Dobrá. V posledních letech došlo k narůstu e, obchodní výměny a to vedlo k tomu, že celnice jsou e, čím dále důležitější pro Evropskou unii ale jejich úlohou je bránit eh, vstupu nelegálních, falsifikovaných a škodlivých eh, druhů zboží do Evropské unie. Eh, souhlasíme s návrhy stanoviska, je třeba zlepšovat kontrolu a snížit neužitečné postupy. Vyžadujeme normalizaci norem a národních eh, legislativ tak, aby byla stejně vysoká kontrola ve všech členských státech a vyžadujeme modernizaci postupů eh, na základě elektronické komunikace. Eh, vyžaduje to investice Evropské unie, ale také členských států. Mezinárodní spolupráce na tomto poli musí probíhat a je třeba bilaterálně e, spolupracovat s hlavními e, našimi obchodními společníky. Je třeba modernizovat celnice e, tak, aby obchodní výměna probíhala lépe. Souhlasíme se Stanivestem a je to společný text předložení komise. Silvana Kochmerin. Nyní Silvana Kochmerin. Ähm, Děkuji, eh, pane předsedo. Také bych chtěla poděkovat zpravodajce za velice kompletní text. Nemám mnoho, co bych dodala, snad jenom dva body. tomto směru já také eh, hodlám předložit pozměňovací návrhy, čili eh, pouze stručně. Eh, Ústní postup, který zatím existuje v členských státech, eh, by měl být zrušen na základě návrhu komise, což je docela důležité. Proběhla korespondence mezi eh, komisí a výborem IMCO a já si myslím, že příklady, které v tom dopise eh, byly předloženy, nejsou příliš přesvědčivé, protože často se jedná o Eh, dovozy pro soukromé účely, čili tento ústní, eh, tato ústní forma celní deklarace by nemá být zrušena, že to není opodstatněné a my bychom toto měli zachovat. To je jedna věc, ke které eh, hodlám předložit pozměňovací návrh, že tedy nesouhlasím se zrušením ústní procedury. A druhá věc, která se stále opakuje, to je zavedení pravidel týkající se e, země původu a definici. My tady máme kompromis, kterého jsme dosáhli velmi složitě a já si myslím, že návrh komise to trochu spochybňuje a to se mi nelíbí. Takže e, předesílám, že předložím pozměňovací návrh i na toto téma a to tedy e, jsem chtěla říct si zpravodajce. Děkuji. A nyní dávám slovo komisi. Pan Taxud. Yes, uh, Pan Glaves Taxud. Děkuji. Komise bych chtěla poděkovat předsedovi i zpravodaji eh, k této zprávě ohledně modernizace celnic, celní zprávy. My eh, uznáváme klíčovou roli celní zprávy při usnadňování a ochraně trhu, eh, jak říkal eh, zpravodajka, eh, celní zpráva zamezuje rizikům v oblasti bezpečnosti a životního prostředí, také se hrává roli při ochraně evropské ekonomiky, jako například ochrana duševního vlastnictví. Celní zpráva je v privilegované pozici, e, protože má celkový přehled obchodních toků, ale současně je na čase modernizovat e, celní zprávu a je třeba vytvořit e, modernější prostředí v rámci implementace nového celního řádu, v rámci rozhodnutí celních zpráv. To znamená, aplikace kodexu zatím není dokončena a parlament byl informován, včetně předsedy INTA, o tom, že pravděpodobně dojde k opoždění aplikace eh, celního řádu, eh, což by ovšem nemělo mít vliv na eh, výhody této modernizace. V rámci Eh, všech úkolů, které vykonává celní zpráva, eh, jsou náležitě zdůrazněny jako eh, třeba výběr poplatků práce, také postupují v oblasti řízení rizik, celních kontrol, řízení vnějších hranic a celních sankcí. Eh, řada poslanců tady zmínila otázky spojené s DPH na, při dovozu a eh, další otázky, které jsou předmětem jednání, především eh, třeba proběhla bohatá komunikace mezi poslanci a komisí jsem přesvědčen, že najdeme řešení, která budou jak v linii se snahou omezování administrativy a současně umožní usnadnit jak si život těm, kterým je to určeno. E, také e, je tady patrná snaha dosažení rovnováhy mezi potřebnou ochranou a e, legitimním usnadněním všech procedur. Děkuji. Thank you, sir. Děkuji. Eh, konečné poznámky ze strany zpravodajky. Děkuji kolegové za připomínky a tato pozmění určitě zlepší zprávu. Já bych chtěla připomenout komisi, že jde o naléhavé téma. Nemohu, nemůžeme ho stále e, posouvat, protože ty celnice jsou na našich vnějších hranicích a jsou jedinou zárukou eh, zabránění vstupu zboží, eh, například falsifikovaného. Když budeme mít jiné úřední hodiny, náklady a postupy, nemůžeme zaručit kontrol v Evropské unii, takže musíme harmonizovat eh, celnice, jestliže chceme správné fungování vnitřního trhu. Musíme to učinit. Jestli to není naším cílem, tak necháme celnice fungovat tak, jak jsou a ten mezinárodní obchod bude mít jiná pravidlo eh, v závislosti od hranice. Dobrá, lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů je zítra v 18 hodin a e, hlasovat se bude 11. října e, ve výboru. Tak a nyní přistoupíme k bodu 13, dohoda mezi EU a Marokem o recipročních liberalizačních opatření v oblasti zemědělských a rybolovních produktů. To je druhá výměna názorů s, s externími řečníky. V červenci jsme měli první výměnu názorů s politickými aktéry a na dnešek máme eh, zde s námi pana Gon- Andrease Gongoran. On je tajemníkem koordinace zemědělských organizací ve Španělsku pana George Jordana dále, který je generálním ředitelem eh, tržnice v Perpignanu a paní Angelique Delahaye, předsedkyně francouzské federace výrobců zeleniny a tedy z Francie. A pan Manfredo Fanti z služby vnější činnosti Unie a pan Nikolas Verle z DG Agri jakožto předseda a místopředseda podvýboru pro zemědělství a rybolov mezi, v společném výboru EU Maroko. Tento výbor tedy bude monitorovat aplikaci této dohody a pan Verle nám řekne, jakým způsobem EU může zajistit, že tato dohoda bude implementována řádným způsobem. Za komisi tady máme pana Johna Clarka, což je ředitel pro mezinárodní vztahy v DG Agri. Takže eh, navrhuji, abychom zahájili výměnu eh, názorů a vyslechneme především naše hosty. Já dám pět minut každému z nich a potom e, zahájíme diskusy e, mezi poslanci, takže nejprve pan Fanden a pan Verle a potom komise pro e, slovení závěrečných poznámek a nakonec tohoto bodu programu rozhodneme o časovém plánu, který zatím nebyl určen. Takže nyní bychom si vyslechli zprávu pana Gongora. He comes from Spain. On je ze Španělska, jak jsem říkal, z uh, koordinace zemědělských organizací uh, farmářů ve Španělsku. Sí. Sí, hola, muy buena. todos. Eh... Dobré odpoledne všem. Eh, mám na starosti eh, ovoce a zeleninu v našem zemědělském svazu ve Španělsku. A chtěl bych poděkovat výboru za pozvání eh, k účasti na této výměně názorů. Doufám, že můj příspěvek bude užitečný aby mohla být přijata správná rozhodnutí. Jsem zemědělec, žiji na jeho východě Španělska v Almerii. Jsem členem Federace zemědělců a e, zažíváme krizovou situaci v našem odvětví. A e, Máme určité pochybnosti, které zde chci zmínit. Eh, budu se snažit dodržet pětiminutovou časové omezení. Eh, určité druhy dohod eh, lámou páteř středozemnímu zemědělství Maročané eh, mají velkou zelenářskou výrobu a eh, té se bude týkat tato liberalizace. Chtěl bych vyzdvihnout, že téma, o kterém se dnes diskutuje, obnovení eh, dohody, není rajčatová dohoda, jak se o tom někdy mluví, ale je to dohoda, která bude liberalizovat celou výrobu ovoce a zeleniny a týká se to tedy nejen eh, rajčat. Eh, také bychom chtěli eh, uvést některá čísla, která ukáží, co představuje tento sektor v Evropské unii. Máme milion 400 tisíc podniků, a to je e, velká síla pracovníků. E, my představujete 16 e, pracovníků v zemědělství a 500 miliard, co se týče výroby. Jsou to nejrůznější odvětví, tento milion 400 tisíc zemědělských podniků eh, mají velký přínos, zejména teď v krizové době, eh, z evropských politik ve Španělsku, v mé oblasti, máme 14 700 eh, miliard, miliard 4,7 milionů eh, eur eh, pomoci z Evropské unie a to je pouze 3 eh, pomoci. My produkujeme navzdory tomu 40 pracovních míst v zemědělství ve Španělsku. A žijeme tedy z trhu a jakékoliv obchodní otevření bude destabilizovat vnitřní trh Evropské unie a je, bude to mít negativní dopad eh, na pracovní místa, o kterých jsem hovořil. Proto žádáme, abyste zohlednili tato čísla a, a další která uvedu. Jak jsem řekl, uvědomuje si e, význam zemědělství a význam e, obchodních vztahů se Severní Afrikou, v tomto případě s Marokem. Tato dohoda je důležitá, ale musí sloužit k zárukám, že e, bude existovat budoucnost evropského zemědělství. A tato dohoda to nezaručuje. Musím říci, že studie dopadu, které vypracovala Evropská komise, mají za následek, že tato liberalizace se Severní Afrikou eh, eh, říkají, že eh, my výrobci eh, ovoce a zeleniny budeme tratit na takovéto dohodě. A je důležité, aby se aby eh, tyto dohody o liberalizaci byly na prospěch jak našich, tak marockých zemědělců. Eh, Maročané co se týče těch podniků výrobních, eh, ty jsou v rukou eh, velkých nadnárodních společností a eh, tato dohoda nebude prospívat místním výrobcům. Naopak bude to prospívat velkým podnikům, které se usazují na místních trzích a ještě více poškodí tyto producenty. Budu končit. Proces liberalizace obchodu nepodpoří demokracii a občanská práva e, na místech, kde jsou tyto podniky. Na základ této dohody právě bych k tomu měl přispívat. Děkuji. Další pan Jourdan, ředitel, generální ředitel marše v Perpiňánu. Prosím, pane Žordáne. Pane předsedo, děkuji. Nejprve bych chtěla říci, že Saint-Charles International je skutečně jedno z největších středisek, kde se právě přijímají tedy zemědělské produkty. Máme eh, samozřejmě eh, velké tedy dodávky z severu Afriky, z Maroka a důležité je třeba říci, že pokud jde o tu dohodu, tato dohoda samozřejmě měla zahrnout i zvláštní statut Maroka, které má tedy specifický statut předtím, než dojde k úplné liberalizaci. Nicméně se však přihlédlo k ke specifičnosti, kterou může představovat tato země pro producenty. Čili tato dohoda, tato liberalizace umožní všem evropským vývozcům zase využít marockého trhu, protože v oblasti zemědělských výrobků víme, že liberalizace o 45 byla tedy již přiznána z hlediska hodnoty. Je to asi 70 za 10 let. A víme, že tato dohoda je příznivější než ta, která se týkala otevřenosti vůči tedy EU, která je 55 Dále je třeba si připomenout, že tato dohoda umožní skutečně otevření EU ve vztahu k zemi, kde dochází k rychlé proměně eh, spotřebitelských zvyklostí zemi, která má také velmi eh, vysoké přírůstky obyvatelstva. Pokud jde například tedy o mléčné výrobky, ovoce, zeleninu, pokud jde o luštěniny, to všechno je nesmírně důležité. Poprvé tedy bude moci docházet k vývozu bez nějakého omezení. Pak je tady otázka ovoce a zeleniny. Myslím si, že zde se řada věcí zohlednila, byly zachovány celní kvoty. Pokud jde o rajčata, což jsou skutečně velmi silně zastoupené výrobky, tam jsme omezili tedy na pět let v podstatě zachování cel a zároveň jsme jsme tedy umožnili určité e, přesné dodávky. Pokud jde o středomoří, je třeba říci, že tady v podstatě byly zachovány hlavní zásady. Pokud jde o vstupní ceny, ty jsme také mohli zajistit. Pokud jde o mezinárodní povinnosti, z hlediska tedy hygienických pravidel, i to všechno bylo zohledněno. Čili teď, pokud jde o tu stávající dohodu, je třeba připomenout, že obchodní bilance mezi Marokem a EU je dnes tedy příznivě nakloněna na tu stranu EU 12,7 miliard pokud jde o vývoz proti 7,3 miliard ve vztahu e, tedy k těm dovozům, což je asi tedy rozdíl 7 miliard. Pokud jde tedy o miliony tun, které e, probíhají tedy 850 tisíc tun je tedy zpracováno v rámci EU. Pokud jde o rajčata, tam je to asi třetina z celkového objemu, asi 65 se pak bude tedy zpracovávat na území EU. Je třeba ještě upřesnit, že dnes můžeme objektivně říci, že dochází k nárůstu obchodní výměny, především pokud je o Španělsko, u těch počátečních let jsme viděli nárůst 20 a zároveň máme tedy nárůst o něco méně příznačný 4%, pokud jde o marocké ovoce. Je také třeba připomenout, že na rozdíl od toho, co obvykle se lidé domnívají, je to tedy významné a prospěšné především pro malé producenty, kteří se združili, aby byli schopni své prostředky, pokud jde o logistiku, využít účinněji. Pokud jde o práci, kterou provedla komise, chtěl bych říci, že samozřejmě podle informací, které máme, jsme zavedli něco opravdu jedinečného v Evropě a to je databáze, která nám umožňuje sledovat v reálném čase veškeré dovážené toky. Teď pokud jde o dozor, můžeme také říci, že dnes neexistuje žádné tedy překročení těch eh, celních kvót. Na druhou stranu všichni také vědí, že Maroko může v některých dohodách, pokud jde například o VTO, E, získává tedy určité nadměrečné kvóty ve vztahu k tomu, co bylo původně dohodnuto. Máme tady samozřejmě i regulační účinky, e, vidíme, že se nám daří trh stabilizovat a pak je tady jedna velmi důležitá věc a to je tedy, e, to jsou předpisy v hygienické oblasti a lékařské oblasti. V posledních letech v EU je vidět, že v podstatě v Maroku nejsou, není ta situace příliš eh, složitější než v jiných třetích zemích a členských státech. Sen Charles má tedy skutečně eh, zavedený postup pro zajišťování jakosti. 3,2% je to tedy a je to asi 1,3 vůči EU. Chtěl bych tedy, pane předsedo, zdůraznit jeden bod. Prošli jsme teď velmi složitou krizí, pokud jde o eh, koli speciálně. A chtěl bych říci, že eh, v té oblasti hygienické skutečně eh, se volí až příliš riskantní eh, opatření vůči spotřebitelům. Pane Žordane, omlouvám se říká pan předseda. Ano, skutečně jde o to, aby naše výrobky mohly být tedy bezpečně konzumovány na co nejširším území. Ano, děkuji mnohokrát. A konečně Madame de la E má slovo. Ona je předsedkyně Francouzské federace FMS EAA. Dámy a pánové, dobrý den. Děkuji vám, že jste nás přijali a že zde můžeme diskutovat, pokud jde o dohodu mezi EU a Marokem. Je zřejmé, že já nebudu eh, opakovat to, co říkal španělský kolega. Samozřejmě sdílím jeho stanovisko, nicméně bych se chtěla zaměřit na velmi výraznou produkci ve Francii a to jsou rajčata, což bude tedy v podstatě první oblast, které se dotkne revize této dohody. Chtěla bych pouze zopakovat, že rajčata jsou skutečně prvním vývozním artiklem Francie, pokud je o ovoce a zeleninu a zatím ještě není tedy jasné, jaké dopady by to mělo na její produkci jiných zeleninových druhů. Pokud jde o dohodu o volném obchodu, více jak polovina objemu rajčat dovážených do Francie jsou rajčata marocká, čili skutečně přikládáme velký význam rovnováze na trhu, pokud jde o naše území, zejména tedy v oblasti produkce rajčat, a to rajčat tedy pěstovaných ve skleníku. Eh, chtěla bych v podstatě, abyste si dnes uvědomili, do jaké míry Obsah této dohody jde proti duchu rovnováhy našeho trhu. Zejména jsme konstatovali v posledních letech na základě předcházejících dohod, že ty vstupní ceny by se měly zlepšit a že kvóty, které byly přiznány Maroku, byly bohužel velmi často překračovány. Máme pro vás k dispozici celou řadu údajů, kterými můžeme doložit to, co jsem teď říkala. Kromě toho tedy ochranná doložka, která byla původně sjednána, je zcela neúčinná a opravdu neslouží příliš svému účelu. Chtěla bych také zdůraznit, co představuje oblast tedy té skleníkové produkce na vnitrostátní úrovni a v Evropě jako takové. Je to velmi vysoký počet pracovních příležitostí. Ve Francii je to 40 tisíc pracovních příležitostí přímých či nepřímých. Většinou se to eh, týká tedy lidí s nízkou kvalifikací a v tomto kontextu eh, klademe otázku, jaký dopad bude mít tato dohoda právě v současné době hospodářské a sociální krize, kterou Evropa prochází. Pro, připadá nám proto důležité, aby předtím, než bude taková dohoda sjednána, byla skutečně provedena eh, studie dopadu týkající se hospodářských a sociálních hledisek. Pokud jde tedy o skleníkovou produkci zeleniny, je to sektor, který se velmi rychle rozvíjí, provádí se tam řada inovací, je to nástroj, který umožnil optimalizovat celou řadu položek v rámci výroby pokud jde tedy o, i o určité e, příznivější podmínky pro práci pracovníků v souvislosti tedy se zemědělskou produkcí, je třeba říci, že zemědělství dnes nabízí pracovní místa, která umožňují pracovníkům, aby tam pracovali za přijatelných podmínek ve vztahu tedy k tomu, jak je nastavena celkově společenská poptávka v této oblasti. Umožňuje to také udržovat dynamický rozvoj venkova a rozvíjet celou řadu opatření, jako je například tedy otázka dodávek zemního plynu, který by jinak na vnitrostátním území nebyl tak pravidelně rozložen. Jedna z dalších věcí, která nám připadá důležitá, je otázka tedy skutečně úspor, zejména pokud jde o vodu. Chtěla bych říci, že dovést jedno kilo rajčat do Evropy znamená převést 100 litrů vody. A produkce v Evropě spotřebuje pouze 12,5 litru na, stejnou, na stejný objem. Proto si můžeme klást otázku relevance toho, že by se měly vysoušet takové země, jako je Maroko, a přitom my takovouto problematiku v Evropě neznáme, zejména tedy ve Francii ne. Skleníky také umožnili dosáhnout velkých úspěchů v oblasti energetiky. Dnes Mnoho z našich struktur v podstatě využívá biopaliv nebo tedy eh, střídavého systému vytápění. Eh, skleník je opravdu také vlastně nástrojem pro výrobu elektřiny ještě předtím, než tedy produkuje zeleninu. Také tedy skleníky využíváme pro jímání CO2, což je také důležitá problematika pro Evropu v budoucích letech. A domníváme se, že dovoz není z hlediska ekologického příliš čisté řešení. Chtěla bych uzavřít tím, že dohody o volném obchodu, které teď existují, jsou často obcházeny, že je třeba skutečně přemýšlet o zlepšování toho systému, že to je skutečně velmi důležité ještě předtím, než bude uzavřena dohoda nová. Pokud jde o ty vstupní ceny, které se týkají segmentace výrobků, tam skutečně může dojít k sociálnímu dumpingu a je třeba opravdu kontrolovat dovážené objemy. Čili ratifikace dohody o volném obchodu by mohla skutečně destabilizovat, trvale destabilizovat eh, obor, který už tedy prochází krizí a znamenalo by to skutečně přivez vníveč úsilí francouzských a evropských producentů. A proto je nezbytné, pan předseda se omlouvá, my jsme vyslechli vaše poselství a teď přejdeme k diskusi s členy tohoto výboru. Začneme se s tínovými zpravodaji. Máme opravdu velmi málo času, musím čas omezit, takže dvě minuty, protože máme příliš mnoho žádostí. Takže začneme tedy paní Kolino, EPP. Pan Kolino. Prezidente, ascoltato. Děkuji, pane předsedo. Vyslechla jsem si velice pozorně příspěvky, které zde zazněly, ať už pro nebo proti. A není pochyb, že každá dohoda si vyžaduje eh, reflexy. A tato mezi Evropskou unii a Marokem, zejména z důvodu specifických témat, o kterých se zde hovořil, eh, Trh Evropské unie eh, počítá eh, s tím, že Maroko zaručuje spravedlnost, osobní svobodu a proto byla podepsána s Markem dohoda. Mm, tím se vyznačuje Marko v Severní Africe. Co se týče o dohodě s evropskými institucemi, eh, které se snaží působit na rozšíření míru a svobody v Maroku. Eh, Maroko má eh, výsadní eh, statut, status a zazněly zde argumenty a myšlenky naražející na některé skutečnosti na marockém území, kdy se hovoří o výrobě ovoce, zeleniny a e, rajčat, kdy, které by mohly mít negativní dopad na výrobu v Evropské unii. Je třeba e, zabránit těmto asymetriím. E, jde tu také o otázku zemědělských označení, bezpečnosti potravin. Eh, eh, otázku obyvatelstva západní Sahary a eh, oddělení zemědělství a rybolovu Evropské komise vydalo negativní stanovisko, co se týče respektování kvot a není tu mechanismus záruky. Je tu tedy mnoho témat pro reflexy a já bych se rychle chtěla dotázat eh, komise, jak je eh, hospodářský dopad, jaké je vyhodnocení. Děkuji. Nyní Maria Asarnes Alde. Děkuji, pane předsedo. Mně eh, připadá tato výměna stanovisek velmi zajímavá, protože zatím se nedo, nepodařilo dosáhnout jednotného názoru k této dohodě. A jakmile probíhá rozprava s hodně rozdílnými názory, je, myslím, naším úkolem Evropského parlamentu prohloubit tu diskuzi. Já nejsem příliš spokojená s tou dohodou, jak se nyní jeví. Je otázka, zda je to dobrá dohoda pro Maročany, pro Zahráuji, ale pro Evropany a nevím, zda můžeme odpovědět kladně na tyto otázky. Za druhé, v takovémto typu dohod se musíme zabývat i principiálními otázkami a obchodní rozvoj není eh, jaksi tím konečným účelem. Eh, jedná se o tu zemi, o, o místní výrobce, je třeba zajistit rovnováhu, trvalou udržitelnost a mělo by to být minimálně tak důležité jako vlastní obchodní logika. Čili já si myslím, že pro Maroko jeho zemědělský rozvoj by neměl se omezit jenom na tu vývozní monokulturu, a že by se tento rozvoj měl více navázat na potřeby a možnosti místních výrobců. E, za třetí, všichni, nebo většina to tady říkala, samozřejmě musíme dosáhnout reciprocity, co se týče norem. Je veliký rozdíl v, na, v nákladech na pracovní sílu, ale je i veliký rozdíl v oblasti norem na ochranu životního prostředí, fitosanitárních norem a podobně a to není vyřešeno jakož i otázky Eh, země původu, která taky zdaleka není vyřešena. Čili já si myslím, že musíme vůči Maroku postupovat stanovisk pozitivně. Ty arabské revoluce nás vedou k takovému inteligentnějšímu partnerství, ale měli bychom prostudovat studie dopadů, my nesmíme jak si, eh, my musíme s Marokem mluvit, mluvit možná na jiném základě a stanovit principy, ke kterým chceme dospět, což není jenom pouhá obchodní výměna. Děkuji. Děkuji. A nyní Pavlo Farbel, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já osobně E, jsem rád, že jsou tu zástupci evropského zemědělství, že jsou tu francouzi, španělé a bylo dobré si vyslechnout, co nám mají říci. My zohledníme jejich stanoviska a uh, budeme jednat uh, v souladu s tím. Také jsme si vyslechli názor komise k této dohodě. Kontext ve kterém se dnes nacházíme, je odlišný od kontextu e, v roce 2009. Situace Evropy a konkrétně španělské je dnes dramatičtější e, a v zemědělství ještě dramatičtější než obecně. A také situace v Maroku se po mnoha stránkách změnila. Není, e, jsou dostatečné kontrolní mechanismy a nástroje, které by Eh, dosáhli, že dohoda bude plněna na obou stranách. Eh, o tom jsme slyšeli komosy. Ale nemyslete si, že jsme proti obchodním smlouvám. My jsme pro eh, potencializaci obchodu, ale chceme vyvážený obchod, který zaručí rozvoj obou stran. Evropa, Evropy, Španělska, Maroka jsme pro dohody, které budou reciproční a které e, zaručí plnění našich e, e, ekologických, sociálních minim a také fitosanitárních norem, protože musíme zajistit bezpečnost potravin v Evropě. To není tak zaručeno, jak si myslíme. V tomto kontextu se říkám, zda tato dohoda zaručí, aby se všechny tyto podmínky splnily. Děkuji, pane předsedo. A nyní Josef Andrés za SND. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že to je poslední slyšení k této dohodě s Marokem. A slyšeli jsme mnoho příspěvků a e, objasnění. Já bych chtěla pochopit eh, slova prvního řečníka, zda je pro dohodu nebo proti dohodě. Eh, druhého řečníka se chci zeptat, jestli existuje eh, kontrola zboží, které vstupuje do Perpiněnu a zda se kontroluje objem rajčat, které jsou importované do Evropské unie. Dále bych se chtěla dotknout toho, že Maroko má zvláštní situaci. Evropská unie v tomto vztahu k Maritu potřebuje jaksi odstínit podmínky dohody. E, a to proto, že za prvé je tu omezení e, v citlivých produktech, jako jsou ta rajčata, a jde také o to, zaručit, že na straně 15 budou eh, ta ochrana opatření aplikována v případě, že se zvýší eh, přítomnost produktu na trhu a eh, také uznáváme, že je tu důležitý prvek a to je neplnění vstupních požadavků. My už jsme na to upozorňovali, takže třeba eh, eh, eh, regulamentace těch vstupních cen. A také jsou tu fitosanitární aspekty a ty musí plnit nejen ty, nejen u toho zboží, ale také to musíme kontrolovat na místě výroby. Některé věci z eh, Maroka nemůžeme dovážet, protože nesplňují kritéria VTO. Je třeba eh, upravit a kontrolovat eh, příliv produktů. A máme tu také tu otázku celnic. Děkuji. Pan Mercy Máte dvě minuty. Pane kolego, vy často překročíte. Ano, děkuji řečníkům za jejich prezentace. Já bych řekl z mého pohledu, že relace EU s Marokem jsou klasickým příkladem všech těch řečí o, o demokratických právech, lidských právech, když se dostanou do kontaktu s zájmy velkého biznisu, agrobiznisu, rybolovu a okamžitě všechny principy jdou stranou, jako například dohoda uh, rybolovu je v, v příkladem neokolonialismu uh, a naprosto nebere ohled na leti ze západní Sahary. Tento dokument já bych v zásadě byl Eh, pro, tady je, je si jako v rámci uh, ja, arabského uh, jara hlasovat proti tomuto dokumentu by bylo uh, jaksi v rozporu s tímto hnutím, ale ten, to hnutí uh, arabského jara ve prospěch malých zemědělců, malých rybářů a podobně, to, že hm, jak si vyžaduje podporu liberalizace. A když se zeptáte lidí, kteří dělali arabské jaro, tak budou proti liberalizaci, protože to bude v proti zájmům e, malých zemědělců, rybářů a podobně. Takže Eh, a zvlášť klíčová otázka západní Sahary. Ten dokument je neuvěřitelný. Maroko dalo zároky, že dohoda bude prospěšná pro místní lidi a konzultace probíhají. Vždyť přece, jako to je pořád stejná vláda, která opakovaně odpírá eh, demokratická práva obyvatelům západní Sahary, jejich právo na, do, na sebeurčení, od, ruší referenda, kde 150 eh, tisíc lidí žije v uprchlických táborech a podobně. A my máme jako přijmout jejich záruku, že to bude ve prospěch lidí. Kdybyste se zeptali lidí ze západní Sahary, eh, a byli eh, zapojeni do této diskuze, to bychom se dozvěděli věci. Děkuji. A nyní kolega, kolegyně z Kardiny. Děkuji za slovo. Eh, musím říci, že některé příspěvky eh, mě eh, připomínají schizofrenický charakter této diskuse. My se vyslovujeme k lidským právům v Koreji, ale nic neříkáme proti čínským rajčatům, která jsou otrávená, protože všechno, co Čína vyrábí, to se, o tom se hovoří, ale Maroko to je velký, velké téma na schůzi kde máme přátelé ze Španělska, z Francie a já bych chtěla říct si panu Gongorovi, když hovoří o středozemním eh, zemědělství, že Maroko je součástí eh, středozemí a eh, vedle rozvoje Španělska, Itálie, Francie třeba by také další země naproti, na protějším břehu, aby byly našimi partnery. A e, kolega, který říkal, že se změnila situace ve vztahu k situaci před třemi lety, ale čí je chyba Maroka nebo našich e, středopravých vlád? E, už se upozorňovalo na místní tragédie, nikdo proti tomu nic neudělal. Takže já jsem letos v létě hovořila s výrobcem v Alžírsku, který dodává rajčata, pardon, s produktorem, který vyrábí a dodává eh, rajčata v Itálii, ve Francii a v Belgii jsem nenašla francouzská rajčata. Také jsem eh, našla u nás eh, holandské papriky a ne eh, naše, italská. Takže nesmí být schizofreničtí a musíme mít na paměti politické důvody, které nás vedou k dohodám s Gruzí, s Ukrajinou, tak tyto důvody existují také na jihu Evropy. A před Evropou máme další svět chudoby, eh, lidí, kteří utíkají do Evropy. Děkuji. Bohužel eh, nemáme už dost času, abychom vyslechli eh, zástupce výboru Agri, nicméně jejich stanoviska máme ve spisech, čili nyní dáme slovo zástupci komise a to je pan John Clark. Thank you, uh, Professor Moreira. Děkuji. Jenom pár stručných poznámek. Tady byly dvě otázky přímo položené zástupci komise. Ekonomický dopad a mechanismy kontroly. Ano, přesně. Ekonomický dopad podle našeho názoru tato dohoda bude prospěšná jak pro vývozce z EU, tak pro vývozce z Maroka do EU. Marocký trh pro zemědělství je zatím poměrně dost uzavřený. Jedno procento trhu je pouze liberalizováno pro EU. Tato revize dohody by mělo zvýšit otevřenost Maroka eh, vývozu z Evropské unie o 70%, zatímco u nás dojde ke zvýšení o 25%. To si myslím, že je dohoda, která opravdu je eh, eh, jaksi s velkým přínosem, kdy mm, ten partner otvírá svůj trh daleko více než my a to je třeba jaksi ocenit. Tato dohoda samozřejmě eh, reaguje na stávající nevyváženost. A dalším dopadem této dohody na straně EU je, že my jsme vypočítali, že pokles příjmů z celních poplatků bude 21 milionů eur. Na marocké straně to podle té nové dohody bylo vypočítáno, že dojde k poklesu výběru cel eh, po 100 eh, milionů. To znamená, že to úsilí ze strany Maroka bude podstatně vyšší. Máme eh, na paměti citlivost potravinářského odvětví v Evropě a protože víme, že to je odvětví citlivé, prodělává těžké doby, tak jsme z e, tomu věnovali velikou pozornost při vyjednávání. Nedochází k liberalizaci ovoce a zeleniny. Rozšířili jsme mírně existující kvóty a co se týče rajčat například, tak kromě té maličké kvóty navíc, tato kvóta bude využita mimo období sezóny v Evropě, to znamená na, na, na jaře a na podzim a nebude to v přímé konkurenci s evropskou produkcí. Co se týče těch me- mechanismů, které budou daleko efektivnější, snaže použitelné, nicméně e, zůstávají ta opatření ochrana dostatečná a e, Eh, ten systém eh, na podporu našich vývozců zůstává platný. Čili se domníváme, že ta dohoda bude hodně, bude prospěšná především pro evropské výrobce a bude přínosná i pro Maroko. Co se týče toho, zda to přinese efekt pro malé výrobce v Maroku, tak odpověď moje, ale ne, ale e, marockého združení výrobců 77 e, zemědělců má méně než 5 hektarů e, a pouze 1% má více než 50 hektarů země. Eh, naše, eh, Marocký svaz družstev nám eh, psali a uspořádali tiskovou konferenci, říkali, že malí zemědělci se, si přejí, aby tato dohoda byla uzavřena. Co se týče otázek SPS, inspektorátu EU ohledně e, bezpečnosti a zdraví v Maroku. Jak jsem říkal před měsícem v výboru Agri, e, Maroko musí e, dostat jaksi fitosanitární atestace a musí splnit všechny standardy, takže já si myslím, že tím jsme si vyjasnili některé věci. Jenom bych ještě řekl, že jak v březnu zpravodaj předložil dokument, který obsahoval kompletní zhodnocení dopadů této dohody a to rozdával všem eh, členům. Děkuji. To nebyli asi členové tohoto výboru, kteří by byli toto dostali ze strany komise. Dobrá. Tlumočníci nám ještě dají pár minut navíc, abychom mohli dokončit naše jednání, takže já nyní dávám slovo zpravodaji. Pane Bové, prosím. Monsieur le Président. Pane předsedo, děkuji nejprve všem, kdo se mezi nás dnes dostavili. Myslím si, že to bylo důležité, abychom si mohli vyslechnout všechny zainteresované Vyslechl jsem si diskusi, slyšel jsem komisi, teď jsem se se zájmem dozvěděl, že budeme mít v březnu informace o dopadech. To znamená velmi zřetelně, že doposud jsme neměli nic a že pokud kdybychom dnes neměli tu diskusi, tak bychom nedostali nic ani v tom březnu. Já opravdu jsem obezřetný, čekám, co tam v tom březnu bude a myslím si, že je důležité, aby o tom všichni mohli diskutovat, abychom měli stanovisko. Nebudu se pouštět do podrobností. Hovořilo se o vstupních cenách, o kontrole na hranicích, kde vidíme, že vznikají problémy, že dokonce byla předána petice eh, petičnímu výboru parlamentu, dále otázka eh, například eh, rajčat, mandarinek a podobně, tam s tím skutečně budou problémy. Pokud jde o řízení kvót, o tom se také hovořilo. Víme, že dnes máme tři podniky, které dnes mají kontrolu nad 70 eh, vývozu a mm, z toho jsou tedy dvě společnosti, ve kterých je přítomen evropský kapitál, což mě připadá zcela tedy v rozporu s tím, že je to skutečně pro rozvoj těch drobných zemědělců marockých. Také víme, že dnes je spousta pozemků rozdávána zahraničním podnikům, zejména konsorcím, která se teď v Maroku zřizují zase na úkor těchto drobnějších. Čili skutečně tam vede opravdu se velká diskuse eh, na marocké půdě, aby bylo řečeno, že vlastně ten plán zeleného Maroka jde proti zájmům marockých zemědělců. Dva další důležité body Nebudu to všechno rozbíjet, rozvíjet do větších podrobností. Je teda otázka pracovních, eh, pracovně právních podmínek. Tam skutečně nedochází k tomu, že by se to nějak zlepšovalo. Je to uznáváno i na úrovni Mezinárodní odborové organizace, pokud jde o zemědělské eh, pracovníky, tam ty mzdy jsou tedy nesmírně nízké a ten eh, vývoz do EU ještě k tomu přispívá. Pak je tady otázka samozřejmě vody, která je nesmírně ústřední, protože dnes vývoz z Maroka odpovídá 25 milionům metrů krychlových vody. To znamená, že dnes se dováží vlastně do Evropy 25 metrů krychlových vody ze země, která vodou rozhodně neoplývá a že je to tedy nesmírně složitá věc, že tam celá řada území zůstává bez vody. A Další bod e, je jisté, že jste s tím počítali, to je otázka správní, tedy kapacity e, západní Sahary. O tom se již hovořilo. V každém případě si teď uvědomujeme, že vývozci jako Azura nebo jako Idil jsou dnes tedy eh, podniky, které mají svá sídla na tomto území, bez ohledu tedy na zájmy tohoto obyvatelstva. Když se podíváme na stanovisko e Evropského parlamentu k této otázce, vidíme, že EP není schopen říci, zda tato dohoda je v souladu s mezinárodním právem. A když vidíme odpověď komise Pan Barroso například říká, že tato dohoda dodržuje, zachovává právní aspekty. Já musím odpovědět, že k tomu nemáme podklady, abychom takto jednoznačně odpověděli, čili zřetelně říkám, můžete prosím uzavřít, říká pan předseda, na základě článku 90 odstavec 6 eh, jednacího řádu Evropského parlamentu a článku 218 11 zakladatelského textu EU žádám o to, aby komise eh, pro oblast, eh, tedy výbor pro oblast mezinárodního obchodu eh, se obrátil tedy na členy parlamentu, aby parlament položil otázku týkající se této specifické otázky schody dohod s mezinárodními smlouvami, aby se to tedy objevilo před Evropským soudním dvorem a předávám tedy předsedovi výboru INTA tuto žádost, aby předsedovi Evropského parlamentu na základě článku 90 odstavec 6 položil tedy otázku, pokud je o schodu a soulad s smlouvou. Myslím si, že to je zásadní. Pokud chceme skutečně tedy vycházet z právních aspektů, musíme tedy jít až do důsledku. Ano, děkuji. Uh to je právem členů parlamentu, nikoli tohoto výboru, takže já to beru v úvahu. To je, teď já mluvím, takže tuto pravomoc mají poslanci, nikoli výbor. Nicméně v, v, vedu, vezmu v úvahu vaši žádost. No, nemůžeme si stěžovat na nedostatečnou diskuzi a nyní tedy, co se týče časového plánu, zpravodaj navrhuje následující návrh zprávy do 10. října, tak aby to mohlo být posláno k překladu. 22. listopadu tedy proběhla rozprava, 25. listopadu termín pro předložení pozměňovacích návrhů, 20. prosince hlasování a na plenárce v lednu. Takže to jsou návrhy zpravodaje. Máte nějaké připomínky k tomuto časovému plánu? Nejsou námitky, takže je to schváleno. Prosím, pane Bové. Pan Bové, námitka, mám námitku. Já jsem právě učinil oficiální žádost aplikace jednacího řádu Evropského parlamentu a to nemůžete obejít. Pane Bové, to není moje pravomoc. To, takže já, ten, já nechám hlasovat o tomto harmonogramu. Toto jste pod, předložil vy jako zpravodaj, vy jste předložil tento harmonogram, takže není vhodné, abyste na poslední chvíli najednou přišel s takovýmto jaksi trikem, kdy já tento harmonogram jste vy předložil. Vy víte, že vaše žádost není v mojí pravomoci ani v pravomoci tohoto výboru, takže necháme hlasovat o návrhu harmonogramu, který vy jste tomuto výboru předložil. Prosím, buďte konzistentní. Pan Bove... Děláte si z nás legraci, pane Bove? Pane předsedo, já se snažím... Um, aby bylo prosazeno právo, právo vám jistě eh, leží na srdci, tak já to přečtu francouzsky. Před hlasováním o schválení Pane, já jsem vyslechl vaši žádost, vy jste svou, svou žádost předložil. A já se vám snažím říci, že to není v mojí pravomoci o tom rozhodnout. Takže teď dám hlasovat o návrhu harmonogramu, který jste vy sám předložil. To je v pravomoci tohoto výboru. Už jste řekl všechno, pane. Ale vy tady porušujete právo, říká pan Bovy. Předseda, je to hlasování o vašem návrhu. Vy už jste předložil svou žádost. A my, já jsem na, zamítnul vaši žádost. Nyní budeme hlasovat o časovém rámci nemůže... My jsme učinili kompromis, udělali kompromisy se mnou, byla gentlemanská dohoda, já jsem akceptoval váš návrh na dva týdny navíc za předpokladu, že e, se to vyřeší. Ale to byla gentlemanská dohoda mezi vámi a mnou a vy ji porušujete. Vy to se netýká jenom právních otázek, je to taky otázka čestného jednání a gentlemanských dohad. Eh, my tady děláme právo a ne komentáře. Právo říkám já, dám to, dám ah, hlasovat. Právo činí zákony a my... Vy už jste všechno řekl, co jste mohl říct. Dáme hlasovat o návrhu harmonogramu, který předložil zpravodaj. Kdo je pro návrh časového plánu, jak jej navrhl zpravodaj? Zvedněte ruce, prosím. Kdo je pro tento časový plán, jak byl předložen zpravodajem? Kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl přijat. A přistoupíme k závěru tohoto zasedání. Žádný další bod na programu nemáme, čili tím končím dnešní zasedání.